je zpráva paní sanchez schmidt evropská kulturní a tvůrčí odvětví jako zdroje hospodářského růstu a zaměstnanosti. dovolte abych první dal slovo zpravodajce paní sanchez schmidt na čtyři minuty. prosím you Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, kolegové, podporovat oblast kultury a tvořivosti, abychom podpořili růst Evropské unii. To je výmluvní titul a chceme uvolnit potenciál tvůrčího promyslu a o tom jsme také hlasovali v parlamentu v roce 2011. Cíl je jasný. V období krize musíme nabídnout nové cesty, jak umožnit zaměstnanost a růst. A tvůrčí odvětví a kulturní odvětví um, kumulují celou řadu oblasti zájmu postupují přes krizi a jsou dokonce odolnější než některé ekonomiky Evropské unie. Umožňují soudržnost společnosti a vyzařování Evropské unie. A také zapadají do cílů strategie Evropa 2020 pro trvale udržitelný, inkluzivní a inteligentní růst. Podporují tvořivost, konkurenceschopnost, sociální začlenění a také otevřenější vzdělávání o světě a Evropě. Jak ukazují čísla, dochází k exponenciálnímu růstu v uplynulých 20 letech, pokud jde o tvorbu pracovních míst a přispění růstu přes 800 miliard obratu ročně, 4,5 HDP a přes 8 milionů pracovních míst tato odvětví představují obrovský potenciál, který je posílen možnosti šíření díky digitální oblasti. Jak přesvědčit členské státy, aby investovali do kultury a do umění v tomto období krize? Protože potenciální užitek a přínos a různé zdroje financování existují. Například Tvůrčí Evropa, regionální fondy, fondy soudržnosti, Evropský kulturní kapitál je do značné míry regionální. Festival v Cannes, v Avignonu a v Salzburgu mají nezanedbatelný dopad na tato města a na celé regiony. Evropská unie musí nabádat regiony, aby využívali evropské prostředky, aby podpořili svůj tvůrčí průmysl a aby zlepšili ekonomickou hodnotu kulturního dědictví. Argumenty jsou jasné. Ekonomický potenciál tvůrčího sektoru a přispění ke kulturní diverzitě a sociální soudržnosti. Skutečná nezbytnost vytvořit takovou dynamiku v Evropské unii, která bude stimulovat jejich rozvoj. Regulační rámec v oblasti fiskality, nové finanční nástroje, odborná příprava profesionálů a oběh kulturního dědictví, digitalizace, titulkování a dabování, nové obchodní modely úcta k eh, duševnímu vlastnictví, atraktivní kulturní nabídka. Tisk a vydavatelství jsou také oblasti, které přispívají k pluralitě médií a kulturní diverzitě. Evropská unie musí podporovat tento kulturně a tvůrčí ekosystém, který má podporovat konkurenceschopnost a sociální začlenění a také vzdělání otevřené vůči světu. Je to zásadní a představuje to přidanou hodnotu. Je to také prostředkem pro kulturní rozvoj. Jsme na křižovatce podnikání, technologií a kultury. A tato odvětví sehrávají významnou úlohu jakožto nositele inovací, které mají dopad do ekonomiky. Dnes jsou nedílnou součástí územního rozvoje ať už je to na úrovni místní či regionální. A tato odvětví také zaměstnávají více mladých než ostatní ekonomika. Investice do tvůrčí a kulturního odvětví představují pákový účinek, tak jak ukazuje fenomén evropských hlavních měst kultury. Představuje to zaměstnanost, který, která nelze delokalizovat. Vůči výzvám globalizace Evropa může využívat tato exportní odvětví. Milí kolegové, křehkém ekonomickém prostředí Evropa by měla upřednostňovat tvůrčí a kulturní sektor a měla by brát v úvahu jejich specifické rysy. Děkuji vám. Thank you very much, Madam Sanchez Smith. And... Děkuji a nyní přejdeme ke HDI. López Isturiz. Prvním řečníkem bude pan López Visturibajt. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že mohu znovu vystoupit a chtěl bych velice poděkovat paní zpravodajce za tuto zprávu prvé řadě bych se chtěl zaměřit na eh, tvůrčí aktivity eh, mladých. V této zprávě jde totiž i o sociální otázky a eh, zejména k vysoké nezaměstnanosti mládeže v Evropské unii je mnohem důležitější než tomu bylo v minulosti, se zaměřit na mladé. Nejde o e, subvence, ale jde o to podněcovat je, aby zakládali malé podniky, které potom budou mít e, další možnosti. Chtěl bych vás upozornit na dohodu o e, kultu kulturní výjimce eh, z USA, protože kulturní regionální výměna může mít značný přínos k tomu, aby vznikla evropská kultura, která bude zohledňovat tradice všech zemí. Děkuji. Dále vystoupí paní Griesbeck. There is a blue card. Will you... Modrá karta. Akceptujete, prosím, modrou kartu? Mr. Rocard. Pan Rocard? Okay, I will give the floor, uh... Dobře. Hned předávám slovo panu Rokartovi. Děkuji, pane předsedo. Jako zástupce kulturního výboru mám opravdu velkou radost a chtěl bych také poděkovat paní zpravodajce za vypracování zprávy a za tuto důležitou diskuzi o eh, tvůrčích odvětvích. Tvůrčí odvětví mohou opravdu přispět k tomu, abychom našli východisko krize a vytvářeli nové pracovní příležitosti. Hlasím se o slovo, protože když se dívám na zprávu, musím zklamaně skontrolovat konstatovat, že se tu objevuje určitý protekcionismus, že máme přistupovat ke kultuře jako ve vatičce a tak se jí snažit eh, pomoci. Chtěl bych upozornit zejména na článek 6, kdy jde tedy o tu, eh, abychom propašovali do dohody s USA tu kulturní výjimku. Naše frakce to nemůže podpořit, to by bylo škodlivé, neužitečné. Eh, kultura musí mít otevřené cesty já se spolehám na to, že se to kultuře podaří si najít své cesty, jako například na národní úrovni. V Dánsku a ve Francii se kultuře jistě podaří se prosadit eh, vůči americké kultuře. Eh, takže pro nás to působí jako červená lidie. Eh, my rozhodně nemůžeme dopustit, aby se tato doložka dostala do té dohody o volném obchodu s USA. Děkuji za slovo, vážený pan pred... Pan Paška, výsledkem veřejné konzultace eh, k zelené knize o kultuře eh, bylo oznámení komise eh, o podpoře tohoto sektoru v zájmu zaměstnanosti. Oproti tomu, že komise přinesla nové impulzy a otevírala potenciál na urychlení růstu, je jejich význam stále nedoceněný. Jen pro ilustraci chci připomenout, že malé týmy tvořivých jednotlivců, kteří začali pracovat v garážích či jiných improvizovaných podmínkách, eh, dosahují eh, obrovských objemů činností. Lepší podmínky pro tvůrčí činnost v USA přispěly ke vzniku takových kolosů jako je Apple, Microsoft nebo Google. Kreativní odvětví mohou poskytnout mnoho inovačních podnětů, je nutné je však rychle uvádět do eh, reality. I u nás se musíme vytvořit takové prostředí, které by lépe podporovalo tvořivost našich lidí. Děkujem. Uh, ladies and gentlemen, just now I would like to give the... Děkuji. a pánové, teď chci dát slovo paní komisařce Redingové. Pane předsedo, Vážení poslanci, komise vítá podporu integrovaného přístupu k, k kulturnímu a tvůrčímu odvětví Evropské unie. Máme společné názory, je to nejslibnější sektory a hrají důležitou roli ve strategii pro růst a zaměstnanost. A proto komise vyzývá členské státy, aby vytvořili mm, vícevrstevnou strategii na podporu kultury a tvůrčího podnikání. Tato strategie by měla být prioritou národního rozvoje a strategie, která je navrhovaná ve sdělení a novém programu pro tento oblast, jsou důležité prostředky dosažení těchto ambicí. Komise konstatuje, že zpráva Sanchez-Smith eh, se zabývá výzvami, které jsou identifikované ve sdělení, eh, vytváření potřebných znalostí, právní rámec, financování, digitalizace, globalizace a lepší přístup na mezinárodní trhy. Komise má dlouhodobou strategickou vizi ale také krátkodobou praktickou agendu, kde je 40 různých kroků. To. Je to koordinovaný přístup v příštích letech. Nová generace evropských fondů na roky 2014 až 2020 eh, poskytne mnoho příležitostí kreativnímu sektoru. Creative Europe program nabídne umělcům a organizacím možnost pracovat přeshraničně a dosáhnout co největšího publika. Je klíčové, aby kulturní komunita, místní, eh, regionální orgány plně využívaly kohezních fondů a komise proto vítá tento návrh zaměři, se zaměřením na přístup příspěvku tohoto sektoru k regionálnímu a místnímu rozvoji. Za tuto závěrečnou poznámku eh, děkuji a tímto uzavírám rozpravu. Hlasovat se bude dnes ve 12 hodin. Dalším bodem jednání eh, prohlášení komise které se týká stavu jednání o evropské bankovní unii. jak vidíte dochází k výměně komisařů eh, vítám mezi námi pana komisaře barniera